pan předsedající. Přichází pan předseda. Zahajuji odpolední zasedání. Chci vás informovat, že předsednictvo obdrželo od příslušných německých orgánů sdělení o zvolení paní Babet Winter jakožto europoslankyně, která nahradí pana Jakoba von Weizsäckera s účinkem 10.1.2019. Rád bych novou kolegyni přivítal a upozornil, že paní Winter zaujme své křeslo v parlamentu a jeho orgánech a bude plně požívat veškerá práva, která jí zajišťuje jednací řád. Takže ještě jednou srdečně vítáme. Budeme pokračovat v jednacím plánu. Nejprve zápis. Zápis včerejšího zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Jsou nějaké komentáře? Jsou komentáře k zápisu? Nejsou. E, děkuji. Tím pádem je zápis považován za schválený. Teď budeme pokračovat dalším bodem na pořadu jednání, což je tematická rozprava podle článku 153a jednacího řádu na téma Všeobecná evropská výuka, výzkum a povědomí o evropské totalitní minulosti. Rád bych informoval poslance a poslankyně, že u této debaty neproběhne procedura catch the eye a nebudou připouštěny modré karty. A s tím bych eh, rád požádal autora jménem EPP, pana Kovačeva, aby si vzal slovo na čtyři minuty. Prosím. Vážený pane předsedo, vážená paní ministrině, Letos si připomínáme 30. výročí pádu komunistického režimu ve východní Evropě. Před deseti lety přijal tento parlament usnesení o evropském totalitarismu a o věcech svědomí. Musíme si uvědomit, že je důležité odsoudit všechny totalitní režimy 20. Eh, století tím, že zdůrazníme rovnost mezi utrpením, které způsobil fašismus, nacismus a komunismus. Eh, nový novým uvažováním a poučením se z tragických událostí dějin, jak na západě, tak na východě Evropy. Potřebujeme podpořit demokracii a evropskou jednotu a právní stát a samozřejmě respektování lidské důstojnosti a svobody. Současně jde také o prevenci nenávisti, xenofobie a autoritářského myšlení eh, před vznikem. Ehm, z různých důvodů rozprava k těmto tématům skutečně neproběhla. Evropská unie se potýkala s novými úkoly a výzvami. My eh, jsme eh, my bychom byli schopni reagovat úspěšněji, kdyby debata proběhla. Debata musí proběhnout tedy nyní, abychom se vyrovnali s duchy minulosti, které jsou často oživovány nacionalismus eh, a nenávist jsou posilovány nedostatkem pochopení evropských dějin a především totalitní minulosti. Eh, stačí podívat se na některé země, kde jsou mladí lidé eh, zklamáni z hospodářské nejistoty a sociální nerovnosti. A to vede k vzrůstu extrémních sil na politické scéně a samozřejmě vzniká riziko, že se historie bude opakovat. Právě proto je důležité oživit historickou paměť, aby mladí lidé nebyli oběťmi hráčů, kteří hledají snadná řešení složitým problémům. Tím, že nezachováme vzpomínky na minulost, necháme mladé lidi eh, manipulovat propagandou kampaněmi v souvislosti s fašismem, nacismem a komunismem, které využívají nostalgie, která se šíří v důsledku nedostatečné informovanosti o zločinech těchto režimů. Objevují se různé trendy, co se týče nostalgie ke stalinismu. Různé strategie používají různé země, ale jedna je univerzální a to je vzdělávání a osvěta. Právě díky vzdělávání bude nová generace Evropanů eh, ze všech částí Evropy eh, schopna se poučit o totalitních režimech 20. století a dozvědět se, že řada lidí se obětovala za svobodu, demokracii a lidská práva. Svoboda není samozřejmost. Jak řekl Ronald Reagan, svoboda je vždycky pouze jednou generací oddělena od zániku a je potřeba si to připomínat vzpomínáme výročí měny euro, ale zároveň euro neznamená jednotnou měnu pouze, ale také záruku míru, demokracie a lidských práv na evropském kontinentě. Vzpomeňme na roky totalitních režimů, které přinesly obrovské množství obětí a velké utrpení mnoha lidem. Nyní nastal čas chránit systém hodnot, které máme, uvědomujeme si, jakým rizikem je nedostatek historické paměti. Zachraňme tento jedinečný projekt pro další generaci Evropanů. Nestaňme se oběťmi manipulace. Děkuji. Vítám paní kolegyni z rady. Máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, téma naší dnešní rozpravy se dotýká eh, samotného jádra Unie a toho, co Unie představuje. Totalitní režimy napříč Evropou zůstávají temnou kapitolou v historii našeho kontinentu. Naše unie je založena na společných hodnotách a základních principech respektování lidské důstojnosti, svobody, demokracie, lidského státu a respektování lidských práv. Cílem je právě tyto hodnoty podporovat a propagovat a my si uvědomujeme, jak byly často tyto hodnoty spochybňovány. Naštěstí mladá generace neznala utrpení za totalitních režimů. Nicméně Objevuje se riziko, že začínáme brát tyto společné zásady a hodnoty za samozřejmost díky tomu, že jsme se těšili dlouhém období míru a prosperity. Právě tyto hodnoty jsou pilířem našich demokratických společností a je potřeba je neustále podporovat a živit. Nyní se setkáváme s řadou výzev a problémů, které ohrožují naše otevřené společnosti, ať už xenofobie, divizivní nacionalismus, diskriminace, dezinformace nebo násilná radikalizace. A je jich mnohem víc. Pokud máme pochopit současnost, eh, musíme rozumět také minulosti. Nedostatečná informovanost o eh, vzniku Unie a způsobu, jak Unie funguje, zvyšuje riziko diskriminace. Brání také občanům, aby si vytvořili informovaný názor na kroky, které Unie přijímá. Zároveň znalost rozmanitosti a tradic v rámci Unie a jejich členských států podporuje vzájemný respekt, porozumění a spolupráci, eh, které mohou dát vznik společné sounáležitosti. K tomu právě vzdělávání sehrává důležitou úlohu v podpoře společných hodnot a lepšího pochopení Unie a našeho vzájemného porozumění. Také si dobře uvědomujeme, že kompetence EU v oblasti školství a vzdělávání jsou omezené. Odpovědnost za systémy školství a návrhy školních osnov eh, je v rukou členských států, ale nyní, kdy Evropa vzhlíží k budoucnosti, chce opět více zapojit občany, zvláště mladé lidi, kolem agendy společných hodnot, se domníváme, že je důležité vytvořit tento pocit sounáležitosti s Unii právě mezi mladými lidmi. Právě proto byla přijata řada závazků a ať už jde o věry či doporučení rady, které budou základem pro spolupráci v této oblasti. Na samitu v Jeteborku v listopadu 2017 představitelé EU, hlavy států a vlád zvolili právě vzdělávání jako jednu z hlavních priorit a zavázali se věnovat právě této oblasti více. A proto závěry Evropské rady z prosince 2017 zdůraznili, jak vzdělávání může přispět k vytváření inkluzivních a soudržných společností. V roce 2017 v květnu Rada přijala závěry k inkluzivnímu vzdělávání a evropskému rozměru učení. Toto doporučení následovalo po pařížském prohlášení z roku 2015, v němž ministři školství zdůraznili úlohu, kterou školství může v této oblasti sehrát. Závěry z pařížského prohlášení jsou E, dnes stejně aktuální, jako byly v době jeho vzniku. Na vnitrostátní úrovni musíme v členských státech maximálně využívat nástroje EU e, jako Erasmus, Horizon, e, Creative Europe a další evropské sbory Solidarity a další iniciativy, které mají podporovat naše společné hodnoty. Musíme mladým lidem nabídnout dovednosti a kompetence, aby byli aktivní, informovaní a odpovědní občané přehled o médiích a kritick, schopnost kritického myšlení mají základní význam. Mladí lidé musí být schopni kritické analýzy a porozumění, aby zvládli stále rostoucí množství informací, s nimiž se setkávají. Musí být schopni správně identifikovat a využívat od odpovědné zdroje informací a být schopni zjistit riziko dezinformace. A na závěr obrovský význam má podporovat a podněcovat toleranci, vzájemné porozumění a mezikulturní dialog, abychom zajistili lepší budoucnost. Úlohu pracovníků ve školství, jejich kontinuální vzdělávání tady zcehrává důležitou úlohu. Důležité je naučit se, jak řešit citlivá, kontroverzní témata a nenechat tyto otázky bez odpovědí. Učitelé musí být podpořeni v nové úloze ve stále rozmanitější třídě. Toto téma úzce souvisí s prioritami našeho předsednictví, jak byly včera prezentovány. K hlavním pilířům Evropy společných hodnot patří podpora solidarity a soudržnosti Evropské unie podporou politik potírajících diskriminaci, zajišťujících rovné zacházení a rovné příležitosti, stejně jako rostoucím zapojením občanů, zvláště mladých, do rozpravy o budoucnosti EU. Mohu vás ujistit, že toto téma zůstane na vršku priorit Rady. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, paní eh, ministrině. Paní Jourová má slovo za komisi. Pane předsedající, vážení poslanci, já vám děkuji eh, za to, že jste zařadili eh, tuto maximálně aktuální důležitou debatu na program poučit se o historii a analyzovat eh, komplexní síly, eh, které eh, hýbou naší společností zevnitř i zvenku, je základ pro pochopení dnešního světa. Poznat minulost je také velice důležité pro to, abychom mohli budovat náš kontinent do budoucna. Nezapomínejme, že původní základní myšlenka evropského integračního eh, projektu a sice postarat se o to, aby se neobrat, neopakovala jeho temná historie, aby naše eh, svobody a sdílené hodnoty eh, se Mm, prosazovali, tak to je třeba opakovat každý den. Je třeba eh, kultivovat eh, eh, vzpomínku na obtížné doby. To je součást tvorby budoucnosti. Je důležité zřadit všechny totalitární režimy, to fašistické, komunistické i jiné, tak jako to děláme v evropském o Evropském dní připomínky obětí těchto režimů 23 srpna každý eh, rok. Eh, komise podporuje výuku totalismu celou řadou způsobů. Zachování eh, památky nebo vzpomínek na evropskou totalitární minulost je jeden eh, z eh, základů eh, Evropského programu občanství, který podporuje přemýšlení o kulturní rozmanitosti a společných hodnotách. Jsou k dispozici prostředky pro iniciativy, které mají reflektovat příčiny zastupu totalitárních režimů v moderní evropské historii a připomínat oběti jejich zločinů. Dále Evropa pro občany eh, v eh, dalším nástroji, eh, kde se podporuje informovanost o holokaustu a vzdělávání o holokaustu. Komise každý rok dává 3,5 milionu eur na tyto projekty. Několik eh, operačních eh, grantů eh, podporuje vzpomínky, památníky holokaustu a související vzdělávání. Připomínání holokaustu musí zůstat prioritou, proto Evropa nedávno Eh, získala eh, status eh, stáleho partnera u Mezinárodní aliance pro připomínání holokaustu. A Evropa také podporuje největší výzkumnou iniciativu k 8 miliony eur prostřednictvím projektu Horizon 2020, říká se tomu infrastruktura pro výzkum holokaustu evropská. Dále v oblasti výzkumu v letech 2015 až 17 komise zveřejnila výzvy v rámci programu 2000, Horizon 2020 na podporu eh, výzkumu eh, kulturní opozice v bývalých socialistických zemích a k eh, zlepšení vzájemného porozumění mezi v Evropany, kteří si prožili obtížnou minulost. Podívejte se na projekt RAŠ například, což znamená kulturní opozice, pochopení kulturních eh, příčin a, a původu disentu v bývalých socialistických zemích. V rámci tohoto projektu eh, byla vytvořena databáze Eh, o různých formách opozice v bývalých socialistických zemích. Projekt eh, skončil, ale vzdělávání a výzkum v oblasti kulturního dědictví eh, hmm. i nadále budou hrát klíčovou roli v podpoře otevřené a pluralistické demokracie. V oblasti vzdělávání Unie podporuje a doplňuje národní politiky, jejichž cílem je lépe pochopit naši historii a sdílené hodnoty. Stávající program Erasmus plus eh, zatím podpořil zhruba 30 eh, projektů, eh, které se zaměřují na historii a totalitarismus v EU. Tyto projekty dali studentům možnost poučit se o historii přímo a změnit jejich vlastní životy směrem k kýženým výsledkům. Minulý rok komise předložila doporučení rady k prosazování společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a podpoře společného, společné výuky. Členské státy se na tom shodly jenom po několika měsících. To byl skutečný milník. Nikdy předtím Evropská unie eh, eh, nedala tak jasně najevo, jak je důležité prosazovat eh, společné hodnoty, vytvářet pocit sounáležitosti a mm, učit o původu EU a mm, dozvídat se o složitých kulturních a historických zkušenostech našich, v našich členských státech. Komise si silně eh, domnívá, že vzdělávání je nejefektivnější eh, způsob prevence antisemitismu a proto komise spolufinancuje studii nazvanou eh, Holocaust v současném školství. Je to společná iniciativa s UNESCO a závěrem můžeme zvýšit Eh, povědomí eh, právě díky našemu kulturnímu dědictví. A jsem eh, ráda, že evropská značka evropského kulturního dědictví začala být udělována místům historického významu, například jako jsou polské historické graňské loděnice nebo památník v Sikiu v Rumunsku. Komise i nadále bude podporovat eh, vzpomínky na totalitární režimy, ať už eh, eh, spočívají na jakékoliv ideologii. Pochopit minulost je klíčem, pokud máme žít společně a vybudovat lepší budoucnost pro náš kontinent. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko, vážení kolegové. Jenom zdůrazním, že máme dlouhý seznam řečníků. Máme před sebou řadu dlouhých e, rozprav a proto trvám e, na dodržování e, řečnické doby. A teď dám slovo paní Kalněte na dvě minuty. Vážený pane předsedo, paní komisařko, minulé století nás hodně drsně poučilo o tom, jak nebezpečné, jak předvídatelné jsou totalitní režimy. Proto Abych se zločiny totality nemohly opakovat, potřebujeme vzdělání, výzkum a připomínání, abychom budovali imunitu a odolnost naší společnosti proti jakémukoliv pokušení jít nedemokratickou cestou. To jsou znalosti, které Evropané potřebují, aby jednoznačně rozpoznali a mohli odolávat nacionalistům, populistům a radikálům jak zleva, tak zprava. Aby jim neumožnili vzít si za rukojmí naše demokratické hodnoty a společnosti. Evropská unie byla vytvořena na pozadí traumatu, které vzniklo v důsledku národního socialismu a komunismu. Ta dvě hnutí se lišila ideologií, ale obě byla původně skupinami populistů, které využili manipulaci pro uchvácení moci a vytvořili nejbrutálnější režimy na světě, které měly na svědomí životy milionů lidí. Dominantní eh, zkušeností západní Evropy byl nacismus, zatímco země střední a východní Evropy zažily oba tyto režimy, jak nacismus, tak komunismus. Tyto totalitní režimy jsou naším společným odkazem. Evropa musí být schopna hovořit o tomto dvojím odkazu jednotným jazykem. V tom smyslu Unie musí poskytnout rámec a dostatečné finanční prostředky pro Komplexní výzkum evropských totalit, a to obou druhů. A musí poskytnout vzdělávací a kulturní projekty. Potřebujeme také eh, kompletně otevřít historické archivy, abychom mohli ověřovat ty dějiné lži. Dále je potřeba uvědomit si jasné propojení mezi populismem, extremismem, autokrací a diktaturou. A to po celém světě. Ještě jedna věta, pane předsedo. Kromě toho musíme reagovat na masová porušování lidských práv, ať už se to děje v Rusku, v Číně, Iránu a nebo v džihadistických zemích. Děkuji, paní kolegyně. Teď má slovo paní Kamerevert na dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Evropa ve 20. století zažila dějiny omylů, zločinů, ale také úspěchu. Tím, že byla založena EU a že padla železná opona a byla prohloubena evropská integrace. Demokracie si to žádala. Jenom ten, kdo zná minulost, může určovat budoucnost. Založení EU a společná obhajoba našich společných hodnot v globální společnosti, to je poučení, které máme z nejtemnější kapitoly evropských dějin 20. století. Pohled do minulosti nám pomáhá nacházet řešení pro současnost a budoucnost, kdy rozpoznáváme chyby, uvědomujeme si, jak k ním došlo a uznáváme vinu, třeba i za věci, které nejsou naší osobní eh, odpovědností. Například Willy Brandt. To je příklad přesně tohoto. Chtěla bych varovat eh, předtím, abychom tou kulturou vzpomínání tvořili jaksi politiku minulosti. E, minulost, historie je vždy mnoho úrovňová a složitá, i když ji jen vyprávíte. A podobná politika nemá nárok tvrdit, že má pravdu potřebujeme e, takovou kulturu vzpomínání, která nevyhrocuje rozdíly, spíš Ehm, potřebujeme jednotnou perspektivu. Nechceme nic, co by nás rozdělovalo. Kultura vzpomínání ehm, nám musí připomínat hlavně to, že rozdělení na černou, bílou, vítěze, poražené a tak podobě nikdy nefunguje. Že není tak úplně jednoduché stanovit, kdo je za co vinen. Je potřeba nezabředávat do nejistot, je potřeba bojovat proti populismu. Takováto kultura nám pomáhá eh, revidovat naši vlastní pozici. Měli bychom pamatovat na ty, kteří si nárokovali absolutní pravdu. Všichni z nich padli. Totalita a populismus mají jedno společné. Nechtějí, aby se vzpomínalo. Pouze vyprávějí dějiny ze svého vlastního hlediska. A to je rozdíl, který musíme připomínat. To musíme učit naše děti. Kolegové, pokud nebudeme respektovat čas a budeme prodlužovat tuto debatu, eh, nebudou se moci vyjádřit všichni kolegové, kteří se vyjádřit chtěli, takže odteď budu velice striktní na čas. Omlouvám se všem. Už jsem eh, učinil dvě chyby, nechal jsem obě kolegyně hovořit déle, máme velmi málo času. Pan Škripek, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo, pokusím se dodržet čas. Velká část z nás poslanců, jak tady sedíme v Evropském parlamentu, jsme na vlastní kůži zažili, co to je totalitní režim kdy 40 eh, let ve velké části Evropy vládl komunismus. Já jsem dítě socialismu. Naše vláda vedená komunismem si představovala, že vybudujeme eh, socialismus z blahobytu. Já jsem jako dítě musel jako jiskra, pak pionýra, pak svazák slibovat, že budu bránit socialistickou vlast a že k tomu budu vždy připraven. Ale nebylo to, co jsem chtěl. Jako Čechoslova, kde nás dogmaticky učili, že komunismus a socialismus, teze Marxa, Engelse, Lenina jsou to nejlepší, co může být, že Bůh neexistuje, kdy nám eh, vlastně zakazovali o jeho existenci hovořit, vláda nám tvrdila, že učení eh, Ježíše Krista je zlá, zlá věc, tak jako takový považuji za velice důležité, abychom vzdělávali mladé lidi, i co se týká té temné části našich dějin, je potřeba, aby dějiny sloužily jako memento boje právě proto, aby se neopakovala. Hrdinové naší doby, které si připomínáme, jsou nám vzory v dnešní době. U nás na Slovensku je takovýto odbojník Josef Gabčík, který v druhé světové válce působil v exilové československé armádě a společně s Janem Kubišem provedl atentát na představitele nacistické totality říšského protektora Heidricha ale když jsme porazili nacisty, začala vládnout totalita komunistická, která chtěla eh, ve východním bloku budovat společné dobro. To se však nepodařilo a jsme za to vděční. Děkuji, paní Jiménez Barbat, na dvě minuty. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, naše unie se zrodila z hořících eh, ruin totalitní minulosti, ale také jako znamení naděje. Ehm, chci připomenout myšlenky Václava Havla o kořenech totalitarismu ehm, tendence totalitních vládců odpojit se od běžného života eh, roste a pravda se eh, nedokáže odhalit bez moci. A důležité je, že pokud Evropa zapomene eh, na svou minulost, také eh, naše, naše Evropa nebude mít eh, budoucnost. A když si uvědomíme všechny eh, plány, vzdělávací plány, ty nebudou mít smysl, pokud nedokážeme změnit toto myšlení společné boje za svobodu a demokracii. To je vše velmi eh, křehké a proto je důležité tuto paměť neustále přeživovat a mhm. zachovávat. Zachovávat vzpomínku na totalitu, ale ale právě z pohledu evropských dějin, společných evropských dějin, abychom nepřiživovali národní specifika a ne eh, podporovali nacionalismus, což by znamenalo pohu medvědí službu pravdě. Eh, a právě pravda by měla být naším cílem inspirací. Rope for one minute. Teď má slovo pan Rope na minutu. Děkuji, vážení kolegové. Ano, je velmi důležité připomenout, zvláště mladé generaci, jaké strašlivé tragédie eh, nastaly v důsledku totalitních režimů, konkrétně v Litvě. V důsledku sovětské populace eh, jsme měli více než 800 tisíc obětí a velká část lidí byla Eh, odsouzena eh, k věznění na Sibiři. Třetina z nich, včetně eh, žen a dětí, zahynula ve strašlivých podmínkách. Bohužel tyto strašlivé komunistické zločiny nebyly dostatečně odsouzeny a důsledky takového jednání si můžeme ověřit právě nyní. Stalinismus se v Rusku propaguje jako nový kult. Sovětský režim se idealizuje v televizi, v obchodech se suvenýry se připomíná velmi pozitivně. Vůbec dohoda mezi Stalinem a Hitlerem na rozdělení baltských zemí se stává předmětem komerce. Pan Chuntis na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Já jsem přesvědčen, že dnešní rozprava eh, neřeší současné problémy mládeže. Ehm, v současné době se školství stává centrem útoku, nebude schopno plnit svoji historickou úlohu a vidíme také, že je eh, vzdělávání zcela rozmělněno, aby se plnily potřeby trhu. Vidíme to, jak eh, se školství dostává na kolena, eh, ztrácí hlavní zaměření, ztrácí cíl. A jsme svědky toho, jak se lidé snaží přepsat historii a to se také odráží v některých opatřeních, které jsou přijímána v členských státech proti komunismu. Podívejte se na situaci v Německu. Německo odmítá eh, splatit a eh, oběti nacismu u nás eh, v podstatě se nedočkají co je smyslem? Setkáváme se eh, pouze s dalšími útoky formou utahování opasků. To je strašlivé a neplní to potřeby naší společnosti ani našeho školství. Je to násilí, které vyhrává nad vzděláváním eh, a chybí mu důstojnost. Pan Gil na minutu a půl. Eh, když se eh, eh, nepoučíme z minulosti se vlastní, tak jsme předurčeni k jejím opakování. Já silně věřím ve vzdělávání a vím, že vzdělávání může být ale také použito k šíření propagandy. Obávám se, že Evropská unie tohle použije i jako způsob k šíření propagandy o svoji existenci a, a i nadále z vlasteneckých občanů národních států bude dělat padouchy. Vím, že často tady hovoří hovoříme o populistech, eh, nezapomínejme ale, že opak eh, populismu eh, je nepopulismus. Proč jste z podpory populismu udělali něco špatného? Vždycky, když se říká, nebo tak něco takového, tak se to nechce slyšet. Já jsem eh, už kolikrát slyšel, že Evropská unie je zdrojem 75 let míru v Evropě, ale eh, vzájemná komunikace ovšem používá, ale eh, nevylučujte úlohu NATO, Američanů, OSN a také jaderných zbraní, jejíž hrozba znemožnila válku pokud musíte eh, eh, eh, zasahovat do vzdělávání. Věřte prosím členským státům, že si rozhodnou, co je nejlepší pro jejich děti. Věřte národním vzdělávacím systémům a vynechte politickou motivaci ze školství. Pan paní Arnotu, minutu. Merci, monsieur le président Děkuji vám. Když studujeme historii totalitních režimů, musíme eh, to dělat. Já nejsem žádnou zakořeněnou antikomunistkou eh, a musíme si uvědomit, že miliony Evropanů se setkávají se zásadními problémy v důsledku přílivu uprchlíků a jejich problémy nikdy nebudou vyřešeny. Ať už se finance směřují na výzkum nebo školství, nevyřeší to historickou pravdu, to, co nás naučila totalita. Řada e, členských států EU se setkává s takovým někým totalitarismem, e, tím, že se objevuje propaganda škol, e, persekuce ze strany soudnictví a policie, zdůrazňování globalizace, ať už je to v Itálii, Belgii, Německu nebo ve Francii. A vidíme, že se lidé staví proti tomu jako právě ty žluté vesty. A musíme si uvědomit, že právě dědictví evropského totalitarismu eh, je eh, v tomto smyslu na zvážení a musíme. Děkuji, kolegyně. Pan Papadakis na minutu. Děkuji vám. No, eh,